chers collègues, je vous propose... Drazí kolegové, navrhuji, abychom zahájili jednání. Chers amis, Přátelé, zahajuji naše jednání. musíme přijmout pořad jednání. Hned bych chtěl říci, že co se týče přijetí programu, bude tady minimálně jedna žádost o odložení hlasování, které máme. Já bych požádala, aby tato žádost neproběhla nyní, protože bych nechtěl spustit dobu diskuse jako minule. A uděláme to, až budeme u tohoto příslušného bodu před hlasováním. Jaké tady máme jazyky? Jsou tady zastoupeny všechny jazyky, kromě malčtiny, finštiny a chorvačtiny. A slovenština je pasivní. V 10.15 tady přijde skupina návštěvníků, kteří byli pozváni panem Pirinským, připojí se k nám. Dále bych chtěl oznámit, že příští zasedání 5. listopadu bylo zrušeno to znamená, že příští jednání se bude konat ve Štrasburku 15. listopadu. A co se týče výsledku jednání koordinátorů, tak ty byly opublikovány na webových stránkách, tak jako obvykle. Co se týče vyjednávání interinstitucionální povahy, tak tady nastal určitý pokrok, co se týče skloubení životních a pracovních podmínek. 8. října proběhl trialog, to byla první diskuse ohledně prvního bloku, zvláště co se týče mateřské nebo rodičovské dovolené, priority parlamentu v tomto ohledu zde byly uvedeny. Takže mm, to bylo vypíchnuto Bohužel odezva je taková, že mm, rada není příliš flexibilní z hlediska rodičovské dovolené a příští jednání trialogu se bude konat 6. listopadu. Co se týče trialogu e, ohledně agentur EU, OSH, ACD, FOP a Eurofond, 16. E, říjnu, října se konal tento trialog, ale navrhuji, aby nás informovala naše zástupkyně. Ano, pane předsedo, velice rychle. My jsme spokojeni, nebo já jsem spokojená, že jsme získali schodu ohledně nařízení CDFOP. Chtěla bych poděkovat všem mým kolegům, stínovým zpravodajům, jejich týmu, sekretariátu výboru EMPL a také všem asistentům. Podařilo se nám realizovat významnou práci na toto téma. Toto zasedání trialogu má za výsledek takový, že můžeme být všichni spokojeni, protože to umožňuje posílit úlohu parlamentu z hlediska fungování CDFOPu. Umožňuje to zajistit větší transparentnost z hlediska našich spoluobčanů. Máme jednoho experta, který bude nominován parlamentem a který bude zasedat ve správní radě této agentury. A naše schromáždění také mm, bude rozhodovat o tom, kdo bude ředitelem eh, této agentury. A parlament bude také konzultován ve chvíli vyhodnocování aktivity této agentury. Takže jsme opravdu dosáhli pěkného výsledku, co se týče mm, také parity mezi muži a ženami. A konečně jsme posílili také úlohu ředitele CDFOPu. Takže to je vše, co se týká CDFOPu. Nyní nám zbývá ještě, jak si dokončit tuto dohodu na úrovni výboru EMPL a pak na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji, hodně odvahy pro další pokračování. Další trialog se týkal CMD2. Vzhledem k tomu, že já jsem byl zpravodajem v této věci, tak vás mohu informovat. Jak to vypadá? Dosáhli jsme schody s předsednictvím eh, Rakouska. Připomínám, že jsme museli přerušit tuto diskusi za bulharského předsednictví. Ta otázka, která činila problémy v rámci této diskusy, byla otázka eh, jaksi emisí eh, z dýzlových motorů, takže my jsme dosáhli schody v těch hlavních linií a to výrazně vlastně odpovídá těm přáním, která jsme vyjádřili zde jako parlament. Jedna důležitá věc, kterou bychom si měli zapamatovat z hlediska těch ústupků, ale myslím si, že to byl chytrý ústupek, který jsme učinili pro dosažení této schody. Ten ústupek spočívá v tom, že tady budeme mít jednak přechodnou období eh, dvou let, to znamená umožní tu adaptaci. A co se týče eh, tunelářského oboru a pak eh, dolů, tak tam bude období pěti let. Přechodné období pěti let. Takže myslím, že můžeme být spokojeni, alespoň já jsem velmi spokojen s výsledkem. Takže tak toto vypadá z hlediska těchto různých informací a nyní můžeme přímo přejít na hlasování. A hned předávám slovo paní McIntyreové. Ano, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla na úvod říct, že stejně jako všichni Ostatně bych si přála, abychom ty, eh, tu legislativu o přivedených pracovních eh, podmínek dokončili za tohoto funkčního období a abychom se tedy dobili nějakého konce. A jsem přesvědčena, ale že toto hlasování bychom měli eh, odložit. Nejde tedy o to, abych to odložila za eh, funkční období tohoto eh, parlamentu. Pan Šambon na tom hodně pracoval, stejně jako my všichni. Ale mně to připadá já si myslím, že to není správné, abychom hlasovali o něčem, kde máme 101 stran hlasovacího seznamu, které jsme dostali až včera večer. Je tak trochu ironické, že očekáváme od našich zaměstnanců, že budou pracovat pozdě do noci, když se pracuje na směrnici, která žádá e, transparentní a předvídatelné pracovní podmínky. Já jsem opravdu přesvědčena, že náš výbor pro zaměstnanost by měl jednat jako skutečně dobrý zaměstnavatel a jít příkladem, abychom udělali naši práci eh, pořádně. Tak potřebujeme Eh, víc, než teď no, máme například to SAD oznámení, že chtějí nějaké eh, dější hlasování. My teď vůbec nevíme, eh, neměli jsme čas se tím zabývat. Já, protože sedím také ve výboru pro zemědělství, vím, že často máme urgentní zasedání ve Štrasburku v pondělí večer. Měli jsme to minulý Štrasburk, teď také. Když eh, se snažíme urgentně prosadit nějaký mm, návrh, který musíme urgentně mm, odhlasovat, proč mm, bychom my nemohli teď udělat něco takového? Já eh, si myslím, že bychom snadno se mohli někde eh, splést, protože u jedné verze máme 50 pozměňovacích návrhů, pak máme 117, tu další. Ono to opravdu není jasné, není to přehledné. A já si myslím, že by bylo nezodpovědné jen to ukvapeně odhlasovat. A e, pak to nechat být. Takže já bych chtěla požádat o to, abychom tu práci si lépe uspořádali a nehlasovali dnes, ale později. Takže eh, vzhledem k tomu, že je tady tato žádost odložit eh, toto hlasování, tak budeme hlasovat o této žádosti odložení hlasování. Co se týče toho, aby se vyjmuli některé kompromisní body eh, z hlediska SAD, my jsme se viděli s Maritou a se sekretariátem a rozhodli jsme se, že necháme ten hlasovací seznam v tom stavu, jakém je, jinak by to se nešlo, jinak by to nešlo platit dnes. A ze Stejně jsme takto rozhodli a odmítli eh, pozměňovací návrhy, které byly navrženy EPP, ale určitě o tom ještě budeme hovořit. Takže to jsem chtěl jenom uvést z hlediska toho hlasování o odložení hlasování. Budeme hlasovat elektronicky o této žádosti. Takže souhlasíme s tím, co navrhla paní McIntyre, to znamená odložit hlasování, v takovém případě budete hlasovat pro. Pokud nechcete odložit hlasování, budete hlasovat nikoliv ne. Takže hlasování je zahájeno. To nebylo jasné. Pokud chcete odložit hlasování, hlasujete pro. Je to tak? Tady E, není žádná reakce, není tady jaksi odůvodnění opačného stanoviska? Ne, nikdo, pan Šamo se k tomu vystoupit? Oui. Ano, ano. Do mikrofonu, prosím. Takže já myslím, že bychom měli respektovat záměr všech těch, kteří by chtěli odložit toto hlasování. Já bych to chtěl odložit o tři měsíce popravdě řečeno, protože mám tady celou řadu nápadů ještě. Takže samozřejmě dokonalost je někdy nepřítelem toho, co je opravdu dobré. Takže my se domníváme, Nevím, kolik tady bylo zasedání těch stínových zpravodajů. Jsou tady kompromisy, které se tady pohybují velice dlouho. Všechny ty projekty, návrhy ještě v té pracovní podobě, ale to podstatné bylo jasné. A to, co jste dostali včera, to je vlastně doladění, eh, řekl bych dokonce administrativní doladění. Já bych nebyl rád, abychom spochybňovali vynikající práci, která probíhala pod tlakem v noci ze strany sekretariátu eh, a je to zvláště eh, žena, která eh, v sekretariátu opravdu si lámala hlavu během nočních hodin, takže s ohledem na to, co jsem řekl, chci uvést, že mám mandát Evropského parlamentu, abych vypracoval co nejlepší možný text a znovu opakuji, <laughs> ta dokonalost je někdy nepřítelem, má mandát parlamentu eh, v tomto ohledu ze strany Evropského parlamentu. Jinak, co se týče těch evropských pracujících, tak pokud nepostupíme v této věci, tak budeme pro ně zklamáním. A pokud bychom to odložili, to si všichni samozřejmě přejeme, ale co to může skrýt? Je tam určitá realita, která je v tom skryta a sice, že mm, se naznačí, že nebude možné toto provést. Nechci zde hovořit dlouho a nechci číst ty příslušné texty, ale snažím se vyargumentovat svoji pozici. Chci se odkázat na tu připomínku, kterou jsem udělal, když se hovořilo o spolurozhodování. Tehdy jsem řekl, udělejte mi přesný harmonogram pro tento mandát. Dostal jsem tento harmonogram a také jsem informoval všechny stínové zpravodaje. A řekl jsem, budeme striktní, musíme to dodržet. Buď něco budeme mít, anebo nebudeme mít vůbec nic. A o to tady jde. To je v sázce, pokud nedodržíme tento harmonogram. Pokud nebudeme dneska hlasovat, budeme hlasovat v prosinci. To znamená, od 10. ledna až do 6. února budeme mít možnost na trialog. No to je směšné. Takže bohužel to, co musím obhajovat, samozřejmě to není ideální, je dodržet tento harmonogram, abychom mohli poskytnout něco konkrétního pracujícím v rámci tohoto mandátu. Dobře, takže tady je pro, proti, nebudeme tady mít velkou diskusi, jinak to nevyřešíme, takže navrhuji, abychom nyní hlasovali. Ti, kteří jsou pro, odlo, odklad. Ti, kteří jsou pro odklad hlasování, budou hlasovat plus nebo ano. A ti, kteří jsou proti odkladu, budou hlasovat negativně, tedy budou hlasovat ne. Hlasování je zahájeno nyní. I think, chair, the, the Pane předsedo, já si myslím, že to ten překlad není jasný. Pokud chcete hlasovat dnes, budete hlasovat proti odložení. Pokud chcete odložit hlasování, budete hlasovat pro. Ano. Ti, kdo jsou pro odložení hlasování, aby se tedy nehlasovalo dnes, hlasují ano, hlasují pro. A ti, kdo eh, chtějí hlasovat dnes, budou hlasovat ne, neboli proti. Le vote est clos. Uh, sorry, tout le monde a voté? Oui, le vote est clos. Takže hlasování je uzavřeno nyní. Donc, nous allons procéder. Takže budeme nyní tedy hlasovat. Otevírám hlasování. Alors. Oui, monsieur Radke. Prosím, máte slovo? Ne? Have to protest again. Pane předsedo, já musím namítnout něco vůči pracovní metodě, protože ústní pozměňovací návrh, který byl předložen, byl předložen do uplynutí lhůty, ale nové prvky nebyly zohledněny. Co se týče žádosti SAD o hlasování kromě kompromisů, pokud je o 345, 346 a 347 nad 7, 95 až 6, 57, 579, 580, 581, 725, 808 a 857. Tady musíme poukázat na to, že tato žádost byla předložena po uplynutí lhuty. Znalo bylo to změnu hlasovacího seznamu a proto jsme proti rozhodnutí pana předsedy, přistoupit na tyto návrhy po uplynutí lhuty. Kromě toho je to v rozporu s kompromisy REACH. Chceme také zdůraznit, že ke všem skupinám je třeba přistupovat stejně a je třeba dodržovat pravidla a lhuty. Je nepřijatelné, aby se takovéto změny, zásadní změny, zaváděly těsně před hlasováním. Je demande votre indulgence parce que vous... Takže eh, mm, mm, mm, jistě si dovedete představit, že je to velice tedy složité, takže znovu, aby to bylo jasné. Já jsem zaznamenal tento nesouhlas, který tady zazněl. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy později SADS, s Maritou a se sekretariátem jsme je odmítli. Proč? Jednoduše proto, abychom tady zachovali určitou vyváženost. Já vím, že pravděpodobně to není úplně nejčistší, nicméně to umožňuje mít určitou vyváženost v té naší práci a proto eh, si ponechávám eh, toto rozhodnutí. Trvám na tomto rozhodnutí za druhé. My jsme odmítli pozměňovací ústní návrhy ze strany EPP. Je jasné, že přes to odmítnutí, které jsme učinili, v podstatě je možné učinit eh, tyto ústní pozměňovací návrhy, pokud si to přejete. Eh, a já mohu ověřit, pokud tady budou například eh, tři poslanci, kteří odmítnou tento ústní pozměňovací návrh, tak pak budou tyto ústní pozměňovací návrhy odmítnuty. SAD, prosím. Jenom taková stručná poznámka. Já jsem si vyslechla vaše rozhodnutí. Ale k tomu, co říkal pan Rad, to nebylo oddělené hlasování, to byly pozměňovací návrhy z naší skupiny, které nepokrývaly pozměňovací návrhy, neboli kompromisy, takže je to něco jiného. Jde o něco jiného, než u těch pozměňovacích návrhů ELS, ale beru na vědomí vaše rozhodnutí a ještě se k tomu vrátím. Další. Ano, já přijímám vaše rozhodnutí, pane předsedo, ale také souhlasím s tím, že by se mělo prověřit, co se vlastně stalo. Potřebujeme vědět, co se stalo. Takže já počkám, než nám podáte vysvětlení, co se vlastně stalo s těmi pozměňovacími návrhy. Děkuji. No, Takže je to jasné, rozhodnutí bylo učiněno, není nejčistším rozhodnutím. A já vám navrhuji, že na příštím zasedání koordinátorů jsme se zabývali všemi těmito problémy. A nyní vám navrhuji, abychom přistoupili k hlasování v rámci té hlasovací listiny. Pokud eh, tady zazní ústní pozměňovací návrhy v určitém okamžiku, tak uvidíme, zda jsou akceptovatelné či nikoliv. Eh, byl jsem požádán, abych to upřesnil, takže pokud si budete přát vyjádřit ústní pozměňovací návrh, učiníte to a my uvidíme, zda je to akceptovatelné či nikoliv. Takže podívejme se na hlasovací seznam. Budu postupovat relativně pomalu, omlouvám se za to, ale i vy jako vy, já v podstatě teď vidím eh, tento text v celku, takže v první fázi budeme hlavně postupovat elektronickým hlasováním, protože bych byl rád, aby bylo vše z tohoto ohledu jasné. Takže nejdříve citace číslo jedna. Hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno. Hovořím příliš rychle, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 5 hlasů pro, 42 proti, nikdo se nezdržel. Kompromis číslo 1. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. A kompromis je přijat 29 hlasů ku 19 hlasům. Kompromis 4. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Všichni hlasovali, hlasování je uzavřeno a kompromis je schválen 31 hlasů ku 14. Kompromis 49. Hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je ukončeno. Přijato. Pak je tady řada stejných eh, kompromisů od 230 až do 240. Hlasování uzavřeno až do 340. Akceptováno, přijato. Takže článek 1 odstavec 4. 341. A tady máme opět celou řadu podobných ustanovení. Hlasování je otevřeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 348. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 349. Hlasování je zahájeno. Je u konce. Zamítnuto. Článek 1, odstavec 7, to je je to e, v odkazem na článek 174 původního textu. Hlasování je zahájeno, hlasování je u konce. Ano. Článek 1, odstavec 7. Je to návrh komise. Je to na návrh komise. Všichni hlasovali? Hlasování u konce. Přijato. 174 jednacího řádu. Kompromis 9. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. Kompromis 51, to je alternativní eh, kompromis, je to úvodní ustanovení 7. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. A vzhledem k tomu, že je to zamítnuto, tak přecházíme na Takže obrátit několik stránek, je to článek 2, odstavec 2a, je to návrh 411. Našli jste to? Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Kompromis 11. Ano? Pan Calvé Chambon? Já navrhuji, že by bylo dobré vždy uvést stránku. To by nám velmi pomohlo, pokud máte stejný text. Ano, tady máme pravidelně tento problém. Když předseda uvádí stránku, tak většinou to vygeneruje více problémů. Takže jsme u kompromisu 11. Hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je ukončeno. A přijato. Jury 54, dvě části. Hlasujeme o první části. Hlasování ukončeno. Přijato. A nyní hlasujeme o druhé části. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. Čtyřista dvacet pět, část jedna. Hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno. Akceptováno, přijato. Nyní druhá část. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Třetí část. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Čtvrtá část. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Zamítnuto. A část 5. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. ...440, to je o dvě stránky dále, odstavec 3, odstavec 4. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato. A nyní obracíme stránky. Takže článek 3 odstavec 2, Jury 60, asi 4 stránky dále. Jury 60. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Čtyřista osmdesát pět, to je stejné, identické. Hlasujeme. Hlasování u konce. Přijato. 441, 491, 491, 491 francouzským způsobem, ne belgickým. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 493, to je e, článek 3, odstavec 2, hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 494, hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno. Zamítnuto. o stránku dál. 498, to znamená článek 3.2a, hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. to. 499, hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 501. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Máme tady dvě, dva pozměňovací návrhy. 64 eh, a 50. Je, hlasování je uza, otevřeno, hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. 502. Hlasování je zahájeno je uzavřeno. Zamítnuto. 503. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Těsně. 504. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 43. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 506. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Il y a un problème avec votre... Ok. Donc, comme il y a un vote... Can we repeat the votation? Můžeme prosím vás hlasovat znovu, protože to nefunguje. Máme technický problém, ano, to by bylo logické eh, hlasovat ještě jednou, takže 507 ještě jednou. Ne, omluvá se předseda 506. 506, zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijat. 508. A je tam ústní pozměňovací návrh od ALDE k 508. Nemáte výhrady? vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu. Dobře, zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Jury 65, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. A teď otočíme pár stran. Je to kompromis 18, článek 5. Článek 5, kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 19, článek 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 21. Zahajuji hlasování. Je to o pár stranek dál zase. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 23 k článku 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 649. Je to článek 8 odstavec 2. Zahajuji hlasování o 649. Končím hlasování. Zamítnout. Ke kompromisu 29 máme jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Článek 9, kompromis 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Kompromis 30, asi o tři stránky dál. Je to k novému vodnímu stranu 24a, tak je to kompromis 30, zahoj hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 34 k článku 11 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Sedmset šedesát devět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. tak ještě jednou, asi jsem byl příliš rychlý. 769, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 770 a FEM 23 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. FEM 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Asi o 4-5 stránek dál. 813 a Jury 106. 813 a Jury 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. 814 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Osmset šestnáct sedmnáct osmnáct a devatenáct jsou identické. Zahajuji o nich hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. Kompromis 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Le jury 112. Jury 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 846. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne, ještě se neotevřelo hlasování. 846. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. A přejdeme o kousek níž. 848 a Jury 114 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. Kompromis 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 859. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 860. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 861. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 47 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Teď úvodní ustanovení Jury 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Jednička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Dva. Zahajuji hlasování o dvojce. Končím hlasování. Zamítnout. Jury 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. FEM 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 82. Zahajuji hlasování. Zamítnut. 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Osmdesát čtyři. Zahajuji hlasování. Prosím? Končím hlasování. Zamítnut. 85 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 86 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Jury 3 Zahajuji hlasování. Jury 3 to je. Končím hlasování. Přijat. 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. FEM 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. FEM 6. Zahajuji hlasování. FEM 5. Končím hlasování. Zamítnut. FEM 6. Tam máme tři části O první části hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. A o těch dalších se nehlasuje. 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Jury 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 95 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Jury 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Ano, prosím, paní Sander. Pane předsedo, já bych chtěla požádat ještě jednou o zavedení pozměňovacího návrhu, ústního pozměňovacího návrhu, abychom umožnili dodat k tomuto kompromisu výjimku eh, pro hasiče a dobrovolné hasiče. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže ji nemůžeme přijmout. Děkuji. Přejdeme tedy ke kompromisu 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Jury 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Stovka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. le, ensemble 122 et le jury 9. Le vote est... 122 a jury 9 zahají hlasování. 122 a jury 9. Ano, prosím. Mám otázečku. Hlasujeme o stejných pozměňovacích návrzích, je to tak? A když jsou skoro stejné, tak to nejsou stejné, je to tak? Můžu vám eh, to vysvětlit? Mně nějak uchází, v čem je ten rozdíl, jak to je? Ta první verze eh, hlasovacího seznamu to uvádí protože jde o to, že ty pozměňovací návrhy mají stejný úmysl a mění, když tak jen jedno slovo, které nemění význam, nemění obsah. Eh, jeden může být lepší než druhý z pohledu eh, právního textu, ale jinak znamenají to samé. A já jsem na to, abychom respektovali tyto rozdíly, takže eh, nebyli, ne, nikdo se proti tomu nestavil. Ne, já jsem to chtěla vysvětlit. Pan kolega je bdělý dnes ráno. Takže Jury 9 a 122. Končím hlasování. Zamítnout. Jury 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Donc on, le 124, le vote est ouvert. 124 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 125 až jury 11 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. Sto třicet zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 131 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. vérifie. Le 132 est adopté. Takže 132 přijata. A přijdeme na 139. 139. 140, 41, 142. Sorry, reprend pour que on se perde pas, donc on reprend. 137. Abychom se nestratili, hlasujeme 137. Zahajuji hlasování. Je to k úvodnímu ustanovení 8. Končím hlasování. Zamítnout. 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 138. odpadá. 139, 140, 41, 42, 43, 144 a Jury 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 154. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 155 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 156. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 157. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Jury 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 159. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 12. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 13. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 17, okus dál, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 20, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 22, zahoji hlasování. Končím. Hlasování. Přijat. Kompromis 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 26 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 235 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 236 a Jury 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 28. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijat. 248 má tři části. Nejdříve o první části. Zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. 249. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Jury 29 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 270 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 266. K němu máme ústní pozměňovací návrh od ALDE. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Zahajujeme tedy hlasování o 266C. Le vote est clos. Končím hlasování. Je přijat. 272. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Oddělené hlasování to máme. 273 a máme tu několik částí, a 274 a Jury 30. Tak nejdříve o první části hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnutá. FEM 10 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pak tu jsou dva podobné pozměňovací návrhy 200. 275 a 31 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnutý. 276 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 277 s ústním pozměňovacím návrhem od ALDE. Je někdo proti? Nevidím, že by byl někdo proti, takže hlasujeme. Končím hlasování. Přijat. Dvěstě osmdesát. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 281 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Dvěstě osmdesát čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 285 a Jury 33 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. 288 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. FEM 11, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 289, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 291 a 292 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. Jury 34, první část. K první části zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 294 a Jure 35 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. Jury 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 298. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 299 zahajuji hlasování. Le vote est... Přijat. 300. Zahajuji hlasování. Il est accepté. Přijat. 301 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 302. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Jury 37, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 304 a Jury Le, le récital 37, donc le 300. 304 a Jury 39 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Třista pět zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 306. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 27. Ten ne. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Dvacet devět. Dvacet devět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Ještě úplně na začátek na první stránku. Tam nám unikl jeden pozměňovací návrh. FEM 2. To jsou ty první dvě řádky. Zahajuji hlasování o FEM 2. Hned na začátku. FEM 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Tím jsme skončili celý ten seznam. Je to složité hlasování, takže vás teď mohu nechat, abyste si eh, za pár minutek. Eh, a ne, ještě musíme eh, hlasovat o té zprávě, pak teprve o mandátu. Takže nejdříve o takto pozměněné zprávě zahajuji hlasování. OK, tout le monde a voté. Už jste všichni hlasovali? Končím hlasování. Šup, šup mašinky. A zpráva je přijata. Potřebujete pauzičku nebo ne? nepotřebujete, zjevně ne. Takže můžeme hlasovat o mandátu. Zahajuji hlasování o mandátu. Hlasování běží. Končím hlasování. A mandát je přijat. Tak vám děkuji. Ještě jednou eh, vás eh, chci eh, požádat o, o prominutí za takto složité hlasování. Bylo to zapotřebí ho odhlasovat. Thank you, friends, for this voting session. Přátelé, děkuji za to hlasování. Byla to pro nás, pro všechny, podle mě velká zátěž. Nicméně teď přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to bod číslo 5 na pořadu jednání. Erasmus, program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Všichni to dobře známe. A já předám slovo zpravodaji, panu Emilianovi Pavelovi. Tady vás máme, prosím, děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Erasmus Plus patří k nejúspěšnějším programům EU a je to také jeden z mých oblíbených programů. A je mi velkým potěšením a ctí, že mohu být zpravodajem pro tuto věc a myslím, že všichni vidíte z toho krátkého zdůvodnění, a ambiciozního návrhu zprávy, jak to je. Já si myslím, že další fáze by se měla značně posílit, rozšířit a měla by být inkluzivnější. Všechny předchozí zprávy a parlamentu k Erasmus Plus žádali komise a členské státy, aby víc zatlačili na toto téma, aby začlenili tento program, aby to mělo větší dopad na život lidí. Příští roky v Erasmu Plus jsou velice důležité, a to nejenom pro vzdělávání a tento celkový systém a programy, ale také především pro budoucnost Evropy, protože to je investice do našich cených zdrojů, nejcennějších zdrojů, do lidí. Investice do lidí, jejich schopností, dovedností, znalostí pomůže postavit se globálním výzvám a posílit konkurenceschopnost Evropy. A pokud je o návrh zprávy, chci zdůraznit pár bodů. Za prvé jméno, název, protože Erasmus není jenom program, ale zahrnuje takové celkové ambice, evropskou značku. Podporuji, že bychom zachovali název Erasmus+. To plus je symbolem všech iniciativ, akcí, změn v tom programu, což by mělo spadat pod tu už známou a širokou platformu Erasmus. Za druhé rozpočet. Plně souhlasím s usnesením parlamentu o dalším eh, víceletém finančním rámci. Já proto žádáme o strojnásobení rozpočtu pro Erasmus+. Já myslím, že to je zásadní. Aby bylo možné implementovat pilíř sociálních práv, Erasmus Plus navíc přes opatření se musí zaměřit na inkluzivitu a musí mimo jiné vylepšit možnosti pro lidi, kteří mají méně příležitostí přes taková opatření, jako jsou konkrétní finanční programy. Musí dostat odpovídající prostředky, aby se usnadnila odborná průprava starších osob. Pokud jde o úroveň finanční podpory, jako jsou granty, cestovní náklady nebo administrativní paušály, ceny na jednotku, to by se mělo pravidelně přehodnocovat a přizpůsobovat nákladům na eh, životním nákladům a eh, v těch hostitelských zemích a regionech. Kvalita, aby byla zajištěna maxima, byl zajištěn maximální pozitivní dopad na evropské občany. Já trvám na tom, že program má zajistit kvalitní zkušenost s mobilitou na základě principů, které máme eh, v Evropské chartě, listině pro mobilitu, taková ustanovení jako informace, podpora, uznání zkušeností a kvalifikace a také jednoznačné plány učení a výsledky učení musí být zaručeny. Dále, odborná průprava. Erasmus Plus je klíčový nástroj pro vylepšení kvality v Evropské unii, odpovídající rozpočty, strukturální podpora, flexibilita a přizpůsobené finanční programy jsou nutné, aby se posílila inkluzivita a kvalita. Celoživotní vzdělávání. Všichni se shodneme na tom, že by to mělo být nedělnou součástí života všech Evropanů. Musí to být průřezový cíl Erasmus+. A proto bychom měli podpořit sektorovou, mezisektorovou spolupráci a projekty, které k tomu přistupují na základě celoživotního vzdělávání a podporují flexibilní metody. Dále eh, rovný plat za stejnou práci. To by se mělo respektovat i v Erasmus+. A proto vyzývám k tomu, aby náklady na zaměstnance organizacích, které se účastní stejného projektu s intelektuálními výstupy, měly vycházet eh, z jednotného systému odměňování. Partnerství pro excelenci. Já vítám návrh komise, abychom vybudovali silnější partnerství pro excelenci, například centra odborné excelence anebo Evropské univerzity. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že komplexní zeměpisné pokrytí v celé Evropě je nutnost a myslím si, že jednoznačně omezená finanční podpora by se měla blokovat z toho centralizovaného rozpočtu Erasmus+. Za osmé, to je poslední bod, uznávání. Dovednosti, schopnosti, které získáme přes mobilitu v jakémkoliv eh, prostředí, se musí dokumentovat, ověřit a uznat a žádám, aby členské státy zajistily úplné uplatňování doporučení Rady k evropskému rámci o kvalitě a stážích, formální, neformální vzdělávání, týká se to všech ostatních evropských nástrojů, které přispívají k uznávání výuky v zahraničí a zajišťují kvalitní vzdělávání. A ještě poslední eh, věc. Sekretariát výboru Kult mě žádal, abychom hlasovali ve výboru M v prosinci. Závisí to na tom, kolik pozměňovacích návrhů nebo kolik vyjednávání se objeví po lhutě, což je 23. říjen. Hlasovat v prosinci znamená docela nabitý program, ale myslím, že pokud se vynasnažíme, tak to zvládneme, aby oni mohli hlasovat ne v únoru, ale už v lednu. Nicméně uvidíme, až budou předloženy pozměňovací návrhy 23. to znamená v úterý. S těmito slovy chci říct, že se těším na spolupráci s vámi, se stínovými zpravodaji. Já věřím, že to zajistí kvalitní implementaci, abychom eh, zajistili také kvalitní prostředí pro naše občany v Evropské unii. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Pavele. A nyní předám slovo panu Manovi. Prosím. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně, děkuji také kolegovi Pavlovi za toto zpracování a také za to vysvětlení, které poskytli. Já myslím, že můžeme akceptovat tento harmonogram. V každém případě budeme spolupracovat. Tak jak eh, víme, je příslušný výborem kult, takže v každém případě mm, my musíme tedy spolupracovat. Včera bylo slyšení mm, organizované výborem kult, myslím, že to bylo velmi zajímavé. Vidíme, že se tady překrývá celá řada myšlenek a v každém případě bychom mohli některé akcenty ještě zdůraznit. Erasmus Plus, to je opravdu úspěch Evropské unie a je opravdu velmi dobré, že mladí lidé mají možnost získat tuto podporu ne slovně, ale pomocí konkrétních podpor, které musíme zakotvit. Dále to souvisí také se stále významnější mobilitou a musíme tedy hledat odpovídající reakce. Dovednosti a kompetence tady měly by být posilováni. Chceme posilovat zaměstnanost eh, mladých lidí a z tohoto hlediska je tedy Erasmus velice důležitý. Eh, ta, eh, je to určité opatření na situaci, která tady existuje z hlediska jakéhosi pocitu bezvýchodnosti mladých lidí. Takže musíme si uvědomit, jaká je tady realita. Já jsem rád, že Německo má dobrého komisaře z hlediska rozpočtu, pana Ettingera. Pan Ettinger řekl, že úspory se mohou dělat eh, v mnohých oblastech, ale jedna oblast do toho nesmí spadat a to je Erasmus, takže proto bychom chtěli podpořit eh, tento program. Musíme se zaměřit eh, na to, co všechno může zajistit Erasmus z hlediska zaměstnavatelnosti mladých, kde musíme klást důrazy. Musíme si také uvědomit, že Erasmus Plus je něco více než jenom podpora studujících. Ehm, víte, že tím jsme se už v minulosti zabývali, ale my se musíme zajistit, eh, zabývat tím, aby lidé, mladí lidé na trhu práce pocítili význam tohoto Erasmus a prostředky Erasmu musí být používány tak, abychom také mohli bojovat proti populismu, abychom mohli zohledňovat eh, více demokratické projekty, protože my víme, co je nebezpečné na tom populismu, radikalismu a na vykořeňování. Toto povědomí by mělo být také součástí využívání evropských prostředků. To je velmi důležité právě eh, ve vzdělávacích eh, postupech a samozřejmě inkluze je důležitá, celoživotní vzdělávání. Tady jsem naprosto eh, na tvé straně. Dále je důležité, aby tyto programy byly také přátelské z hlediska uživatelů Ehm, při rozhovorech s těmito lidmi z Erasmu nám často říkali, že je to příliš komplikované z hlediska využívání těchto programů. Takže já v tomto smyslu předložím také pozměňovací návrhy a myslím, že můžeme dospět k velké schodě z hlediska eh, této zprávy. Na rozdíl od jiných, myslím, že Tady je důležité zajistit tuto schodu a hlavně tady musí vyvěrat signál pro mladé lidi bez ohledu na to, v jaké jsou situaci. Musíme jim ukázat, že jsme ochotní jim pomoci, že jsme schopni rozvíjet jejich dovednosti a zajistit, aby v tom konečném efektu eh, měli tito eh, mladí lidé pocit, že Evropa přispívá k jejich začlenování. Takže těším se už dopředu na naši spolupráci. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Alke zastupuje paní Dlabajová a paní Stevens. Prosím, máte slovo. Dank voorzitter. Beste collega's, ik wil alle... Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, především chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Jsem přesvědčena o tom, že je to dobrý základ a budeme na tom schopni stavět, abychom dospěli k vyváženému pozitivnímu kompromisu. Program Erasmus je nesmírně důležitý. Dává lidem možnost rozvíjet jedinečné schopnosti a dovednosti, což pak představuje velkou výhodu na trhu práce a obecně v životě. Lidé, kteří se zúčastnili programu Erasmus, to mají snazší přihledání práce. Je to všechno celkem jasné. Investice do Erasmu jsou investice, které se rozhodně vyplácejí. Evropské fondy, evropské prostředky se investují a přináší to jednoznačnou přidanou hodnotu. Já bych chtěla, aby se rozpočet Erasmu hodně navýšil. Teď je poptávka vyšší než nabídka a potřebujeme víc peněz. Já neříkám, že je potřeba zvýšit celkový evropský rozpočet. Měli bychom využít stávající rozpočet abychom zvýšili prostředky pro Erasmus+. Jsem ráda, že zpravodaj věnuje pozornost účasti osob s postižením v programu Erasmus. Teď je ta dostupnost pro osoby s postižením opravdu problém. Já znám jednu věc z vlastní zkušenosti. Je tady další administrativní zátěž, která se na ně vztahuje protože musí například platit za vlastní tlumočníky znakové řeči. A vidím, že zpravodaj ten problém chce řešit a já mu za to chci poděkovat. Erasmus Plus musí odpovídat principu, že mám i Unii pro osoby s postižením. A já myslím, že je skvělé, že v tomto návrhu se věnuje pozornost i odborné průpravě. Já bych chtěla, aby byla praktická průprava první volbou. Je potřeba zaměřit se na vzdělávání aby se sebe každý mohl vydat to nejlepší. Každý musí mít příležitost k růstu. A na závěr chci říct, že si také cením toho, že zpravodaj se zaměřuje na kvalitu. V minulosti jsme se příliš zaměřovali na kvantitativní cíle. Nejde jenom o to, kolik studentů se účastní programu Erasmus. Já jsem ráda četla i ty kritické připomínky k těmto iniciativám v EU – Nejde o to, že EU má být jakýmsi Santa Clausem. A na závěr chci ještě vyjádřit určité obavy. Nejsem proto, abychom vyčlenili prostředky. Výdaje musí vycházet ze skutečných potřeb. A prioritou musí být flexibilita. Pokud je o uprchlíky a žadatele o azyl, já myslím, že první prioritou musí být integrovat tyto osoby v zemích, které je uvítali. Musí se naučit jazyk této země. A kromě toho nesmíme ztrácet ze zřetele skutečnost, že za vzdělávání mají odpovědnost členské státy. A musíme být proto opatrní, pokud jde o ty evropské univerzity. Líbí se mi ale, že bychom posílili spolupráci mezi vysokými školami. Těším se na konstruktivní spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji a myslím, že se nám podaří zpracovat velice dobré stanovisko. Děkuji. Děkuji paní Stevens. A další je paní Dlabajová. Ale ta tady není. Je to někdo jiný? Za Alde? Ne. Takže přejdeme ke skupině GUE. Pan Le Jarik tady není. Je tu někdo jiný za GUE? Kdo ho nahradí? Ne. Děkuji. Takže přijdeme na zelené. Pan Meserič. Taky tu není. To znamená, že přejdeme na ENF. Paní Mela je tady? Ne. To znamená, že jsme si vyslechli aspoň pár poznámek. Možná, že pan Pavel by k tomu chtěl něco dodat, aby nám to uzavřel. Nyní se pokusím hovořit německy. Možná z důvodu toho dlouhého hlasování museli lidé odejít, protože měli letadla a nemohli se prostě zúčastnit, bohužel, této rozpravy, ale můžeme jistě se k tomu vrátit při jednání našich stínových zpravodajů a podívat se na to ještě jednou. Jde v podstatě o to, že opravdu Erasmus Plus je to pozitivní světlo, které tady je. A to, co je pozitivní, bychom měli ještě zlepšit. Pár slov k tomu, co řekli moji kolegové. Samozřejmě, strojnásobení toho asi těžko dosáhneme. Nicméně já se domnívám, že Evropský parlament v těch jednáních s radou by měl mít takový mandát, který jsme již eh, samozřejmě stanovili, abychom překročili to zdvojnásobení, které eh, navrhla komise. Samozřejmě, když půjdeme s požadavkem na strojnásobení, tak si můžeme být víceméně jistí, že dostaneme zdvojnásobení těch prostředků. Já jsem přesvědčen, že to projde. Jsem proti populismu, radikalismu a myslím si, že je dobré díky Erasmu plus bojovat proti těmto projevům. S tím souhlasím. Pak ještě jedna část, kterou můžeme zlepšit. Je tady ta složitost Mno, mnohé to odrazuje. Erasmus plus eh, je dosti komplikovaná záležitost z hlediska těch, toho papírování a i to se musí zlepšit. Paní Stevens hovořila o kvalitě oproti kvantitě. A i tady se musíme na to podívat. Pokud chceme podpořit ty požadavky na strojnásobení, tak eh, musíme si být vědomi, že toho samozřejmě bude těžké dosáhnout, ale musíme zohlednit právě eh, správní, efektivní využívání. Já jsem to v pravém slova smyslu nekritizoval, ale samozřejmě já jak si vítám ten systém Discoveryu ale v tomto ohledu je nutné, aby tam byla i kulturní část a aby lidé, kteří to využívají a cestují po Evropě, tak aby si nepřiváželi jenom hezké fotografie, ale eh, aby si uvědomovali význam této kultury a aby mm, tyto dojmy vlastně přinášely i zpět domů a předávali je dál. Takže mnohokrát děkuji za tato vystoupení, která dnes zazněla. Těším se na spolupráci a myslím, že se nám to eh, podaří prosadit a že budeme moci v prosinci hlasovat. Děkuji. Thank you, Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrh je 23. říjen v poledne. A ve výboru EMPL se plánuje hlasování na 22. ledna a hlasování ve výboru KULT na únor 2019. A to znamená, že přejdeme k bodu 6 na pořadu jednání Evropský sociální fond plus, ESF plus. To máme na pořadu jednání a debatuje se o tom, myslím, ve všech politických skupinách. A já dám sám slovo zpravodajce, paní Lope Fontaně, prosím. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Zde ve výboru jsme si plně vědomi, že Evropský sociální fond je hlavním nástrojem Evropské unie na podporu zaměstnanosti a sociální inkluze. Jako poslanci z tohoto výboru máme eh, povinnost, aby to tak postupovalo dál i v létech 2021 až 2027. Význam této zprávy se projevil těmi sedmisty pozměňovacími návrhy, které přišly. Nepochybně zlepší text. Jak už jsem uvedla posledně, máme málo času na schválení této zprávy. 26. 27. Če, eh, listopadu už budeme hlasovat v komis, ve výboru a proto je zapotřebí, abychom byli pragmatičtí a snažili se sestavit takový text, který bude užitečný evropským občanům. V tuto chvíli máme uspořádané dvě schůze prostinové stínové zpravodaje a eh, to až do týdne, kdy se bude hlasovat. Já chci zúraznit, že se nám dobře spolupracuje a je důležité, abychom takto postupovali, aby se nám podařilo dosáhnout kompromisu. Je to složitější téma. Ehm, nejsložitější je článek 7 a to je tematická koncentrace. Ráda bych tady uvedla, jak už jsem také řekla při prezentaci té zprávy původně, je zapotřebí, aby byly plně provázané specifická doporučení pro jednotlivé státy a Evropským sociálním fondem Plus. Toto propojení je nezbytné, abychom správně aplikovali sociální pilíř prostřednictvím těchto doporučení jednotlivým členským státům. Ty totiž poukazují na eh, výzvy, které eh, je zapotřebí vyřešit v jednotlivých členských státech a je zapotřebí to chápat ze strany tedy sociálního pilíře, eh, který eh, musí být lépe začleněn do eh, evropské činnosti. Každý členský stát má své vlastní úkoly, které zapotřebí vyřešit, své výzvy a to musíme mít na vědomí. Místní i regionální záležitosti, tak to musí být dostatečně zváženy. Eh, určitě o těchto všech věcech budeme diskutovat také se stínovými zpravodaji. Musí být velice obezřetní, až budeme definovat procenta pro jednotlivé tematické bloky. Eh, chceme věnovat vysoké procento sociální inkluzi a boji proti eh, chudobě. Slavili jsme 17. října, to je Mezinárodní den pro vykořenění chudoby. Chudoba totiž je eh, obrovská překážka eh, sociálnímu začlenění. 85 má být eh, věnováno 11.4. Mm, to je důležité zejména pro ty skupiny ve společnosti, které jsou znevýhodněné nebo mají, mají menší výhody. A souhlasím s tím, že je zapotřebí uchovávat zaměstnanost mládeže jako absolutní evropskou prioritu. Nicméně musíme dosáhnout dobré rovnováhy, protože jsme e, zaměřili, nebo kdybychom zaměřili příliš vysoké procento do jiných oblastí, tak nebudeme pak mít prostředky na e, jiná opatření. Takže, e, abych to uzavřela, chci říci, že naše práce pokračuje dobrým směrem a pokud budeme pokračovat v tomto výborném duchu spolupráce, tak se nám eh, podaří podle mne dosáhnout eh, podpory velké většiny poslanců našeho výboru. To je vše. Děkuji. Já myslím, že pan Benify, Benify brzy přijde. Já jsem viděla jeho asistenta. Takže počkáme. Ale předám slovo paní Trebesius. To nahrazuje paní McIntyre za EKR, prosím. No, krát děkuji, paní předsedkyně. Já mluvím za Ulriku Trebesius, která je naší stínovou zpravodajkou. Mrzí ji, že tady nemůže dnes být, ale předala mi poznámky, které vám mohu předat. Ulrika říká, že původně se zdálo, že návrh textu odpovídá tomu, co podporuje EKR. My vidíme ESF Plus jako užitečnou reorganizaci prostředků s cílem zajistit větší efektivitu a větší, lepší přidělování prostředků tam, kde jsou potřebné a kde přináší přidanou hodnotu. Stavili jsme se tady k původnímu návrhu celkem kladně. Nicméně z diskuzí o kompromisních návrzích vyplynulo, že se zdá, že tady bude několik věcí, které se podle nás neubírají správným směrem. Kompromisy rozšiřují pole působnosti návrhu a podporují další integraci a centralizaci. To je podle nás v rozporu s tím původním cílem zjednodušovat a zefektivňovat. Skupina EKR respektuje flexibilitu členských států při přidělování prostředků, například mezi jednotlivými politikami a prioritami, to je podle nás zásadní. A z tohoto důvodu jsme pro větší flexibilitu, která by se ponechala členským státům při přidělování eh, zdrojů, které jsou eh, pod společnou zprávou. Také nemůžeme souhlasit s navýšením minimálního procenta na akce zaměřené na sociální začlenování z 20 na 25 Myslíme si, že každý členský stát mě byl schopen sám si stanovit priority z hlediska svých potřeb a dát větší důraz a větší prostředky u těch politik ESF, kde si to přeje. Také bychom měli mít na zřeteli, že jsou další fondy, třeba Fond pro evropskou podporu pro ty, které jsou v nejhorším postavení, který je specificky zaměřený na boj proti chudobě v EU. A z tohoto důvodu by se fond ESF Plus měl zaměřit spíš na proaktivní politiky a měl by podpořit zaměstnanost a vzdělávání. Ale jde také o efektivitu veřejné zprávy. Ne o prioritu pro akce, které jsou zaměřeny na sociální začlenění. A poslední věc, mělo by být jasné, že prostředky pro boj s chudobou v těch nejchudších vrstvách obyvatel – by neměly být využity k financování nelegální migrace, protože pro migraci jsou učeny jiné fondy a tyto kroky by měly mít politický souhlas institucí Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Paní McIntyre? Jste připravený, pane Benify, vzít si slovo, prosím. Ano, omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Myslel jsem, že jsme pořád ještě u předchozího bodu. Omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dojem, že se 668 pozměňovacích návrhů, které zešly ohledně nařízení o ESF+, mohou přinést mnoho pozitivních prvků, které lze integrovat do toho původního textu. Takže chceme poděkovat paní zpravodajce za to, že tak rychle a spořádaně pokračuje při vypracovávání kompromisních pozměňovacích návrhů a ukazuje, že je ochotná dosáhnout vysoké silné většiny na podporu své zprávy. Nepochybně bude zásadní zahájit trialog s rozsáhlým mandátem, abychom dosáhli ambiciozního výsledku nejen pro parlament, ale pro všechny finální příjemce, protože silný ESF znamená učinit Evropu solidárnější, bližší občanům a e, rovnější e, já bych chtěl říct, že ohledně těch kompromisů teď se dostáváme do těch komplexnějších otázek. Budeme diskutovat příští týden o velice citlivých věcí ohledně článku 7. Tam se jedná o tematickou koncentraci 8, to je o partnerství, 9, to je boj proti chudobě, 10 o podpůrných opatřeních pro zaměstnanost mládeže a 11, který se věnuje podpoře implementací specifických doporučení jednotlivým členským státům. Pozměňovací návrhy, které jsme přednosli za SAD, jsou zaměřeny na posílení ESF+, aby se změnila kvóta na inkluzivní politiky. Myslíme si, že se má zvýšit aspoň 35 eh, oproti těm národním eh, sociálním fondům. A potom, abychom bojovali proti materiální deprivaci, je zapotřebí eh, diskutovat o mechanismu navrženém komisí týkající se povinnost výdajů členských států zaměstnaneckých nebo politik zaměstnanosti mládeže. Jinak bychom ztratili jej, což je ta iniciativa pro zaměstnanost mládeže. To je zásadní nástroj nejen pro zdůraznění potřeby bojovat proti nezaměstnanosti mládeže, ale i proto, že to je na z politik eh, Evropské unie, protože vede ke zrychlení eh, využívání sociální záruky mládeže v členských státech a podporuje reformy. Dodatečná finanční podpora tohoto nástroje v některých členských státech i u nás v Itálii bylo, nazbytně, bylo nezbytné. E, nesmíme od toho odhlížet do budoucnosti, protože makroekonomická situace v Evropě to ještě neumožňuje. Eh, problémy se ještě nejsou vyřešeny. Boj proti nezaměstnanosti mládeže je prioritou naší politické skupiny, i moje osobní priorita. A já doufám, že kolegové přijmou eh, návrhy, které přinášíme, abychom vytvořili eh, tuto jednotu a abychom takto pomohli jej, aby mohlo fungovat podobně jako v předchozím programovém období. Z této synergie sil bude možné dosáhnout také lepších výsledků. A na závěr ohledně záruky eh, pro děti, kterou jsme integrovali do schématu sociálního fondu podle struktury navržené komisí ohledně kon- tematické koncentrace navrhujeme um, určité procento prostředků a celou uh, uh, text v, v rámci kapitoly 1. Často se o tom velice živě hovořilo. A my jsme velice bedlivě pracovali s mnoha organizacemi, které se zaměřují na práva dětí a ty podporují naše návrhy a žádají, aby Evropský parlament, eh, včetně našeho výboru, ukázal, že jsme schopni eh, dát signál našim občanům ještě před koncem volebního období a že takto jasně se podpoří děti. Stínoví zpravodajové a paní zpravodajka v této e, diskuzi, o tom budeme tedy vést e, dialog e, v příštích týdnech. Musíme najít konkrétní řešení, aby tento návrh byl efektivnější. Díky vašemu přispění, přispění vás všech, děkuji za pozornost. Thank you, Děkuji, pane Benefaj. A nyní předám slovo panu Selimovičovi, který zastupuje skupinu ALDE. Prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat zpravodajce za skvělou práci. To se projevilo i na těch dvou schůzkách stínových zpravodajů, které jsme zatím měli. Já mám nejdřív pár obecných poznámek a potom se konkrétně vyjádřím k některým věcem, které musíme podle nás řešit. Za prvé, chci především zdůraznit, že je nutná integrace a sociální začlenování. Ve vztahu k migrantům na základě ESF+. Já vím, že názory se na migranty a migrační krizi liší. Vím, že máme různý pohled na věc, ale mně jde o to, že ať se nám to líbí nebo ne, ať jsme pro nebo proti tomu, že k nám přijdou migranti, ať už navrhujeme otevřené či zavřené hranice, ti lidé jsou teď tady. A nikdo, doslova, nikdo na tom nebude líp, když mu nepomůžeme začlenit se do společnosti. Takže ať už jde o co chce, nebo ať je váš názor jakýkoliv k té migrační krizi, jsme teď v situaci, kdy musíme těm lidem, kteří k nám přišli pomoct, musíme jim pomoct začlenit se do společnosti a proto si myslíme, že určitý důraz na opatření pro integraci a sociální začlenování bychom měli mít i v rámci ESF+. Druhá věc, rozhodně souhlasím s tím, že země, které jsou na tom líbí, měly přidělit víc prostředků do ESF+, že bychom se měli zaměřit na to, co se týká nezaměstnanosti mládeže. My jsme měli problém se zaměstnaním mládeže už před krizí. V Evropě v celé řadě zemí byl problém s vysokými počty zaměstnanost nezaměstnaných mezi mládeží. A teď po krizi to bude ještě horší. Takže určité úsilí a určitý tlak na země, aby udělali víc pro ty skupiny, kterým říkáme NEC, to je podle našeho názoru opravdu důležité. Třetí bod, flexibilita prostředků. Ta je potřeba zajistit. Já chápu, že každá skupina se snaží blokovat své zdroje, blokovat, co je pro ně důležité. Do jisté míry to respektuji, ale nakonec přijde další krize, kterou teď nedokážeme předvídat v tomto období. Nebudou to uprchlíci, nebude to Řecko, nebude to nějaká jiná země, ale bude to něco, co nedokážeme předvídat. A my musíme být schopni flexibilně přesunout peníze tam, kde to bude nutné. Já vím, že každý se snaží chránit svoje prostředky, ale já bych rád vyzval kolegy, aby se zaměřili na flexibilitu, alespoň v určitých částech těch prostředků. A pak ještě konkrétní věci. My máme za to, že administrativní zátěž musí být minimální. Myslíme si, že je to příliš vysoké a není možné ty prostředky využít bez administrativních záležitostí. To je tak v celé Evropě. Administrativní zátěž je neuvěřitelná. Druhý bod. Důvody pro diskriminaci. Jak už jsem říkal na schůzkách stínových zpravodajů, v některých zemích jsou konkrétní důvody, z jakých může docházet k diskriminaci. U nás ve Švédsku je to velmi jasně vymezeno. A když je to větší nebo menší, stěžuje nám to potom eh, diskuzi o konkrétních důvodech diskriminace. Protože pokud nezahrneme nebo nevyloučíme to, co máme už teď ve Švédsku jako důvod pro diskriminaci, pak je pro nás velice obtížné něco takového akceptovat. A já mám na mysli Švédy ze všech skupin. Nebo když to rozšíříte, aby to bylo víc. Já vím, že ostatní země mají stejný problém. Musíme to nějak vyvážit z hlediska formulace, abychom našli řešení, které bude přijatelné pro všechny. Poslední dva body máme za to, že je zcela v pořádku abychom měli na paměti evropský semestr. Některé země to potřebují, ale musíme eh, myslet na to, že příspěvek tohoto fondu je zaměřený na výsledek. To by mělo být prioritou. A jde také o možnost absorbovat prostředky. A pokud je o procenta, chtěl bych, aby členské státy, které mají víc NEC, přidělovaly 15 z prostředků ESF eh, pod sdílenou zprávou na boj proti nezaměstnanosti mládeže. A úplně poslední věc. Já vím, že každé vyjednávání prostředcích je takový vánoční stromeček, každý tam chce dodat to, co má rád, co se mu líbí, to je nevyhnutelné, s tím musíme žít, ale já myslím, že konec konců ta atmosféra je dobrá a já chci poděkovat zpravodajce za takovýto odpovědný přístup. Děkuji. Thank you. Děkuji. Gabriele Zimmer tady není. Místo mě tady paní Bojle, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci omluvit naši stínovou zpravodajku Gabriele Zimmer, která dnes nemohla přijít, ale požádala mě, abych se k tomu vyjádřila za ní. V GUE máme za to, že řádná reforma ASF e je navýsost důležitá, vzhledem k tomu, jakým výzvám teď čelí miliony lidí v celé EU – EU a členské státy musí finančně tyto problémy řešit, zvlášť pokud je o potřeby těch, kteří jsou na tom nejhůř v naší společnosti. A z tohoto důvodu jsme navrhli řadu pozměňovacích návrhů, aby se to víc přizpůsobilo skutečným potřebám. Patří k tomu také navýšení podílu pro sociální začlenění na 13 abychom řešili vysokou e, míru chudoby v EU. Také jsme navrhli, že se navýší podíl na feed na 4% na národní úrovni a prostředky feed musí být při nejmenším na stejné úrovni a musí se to spočítat na základě 30% pro sociální začlenění a chceme také spolufinancování pro tyto prioritní programy na 80%. Naše skupina je proti křížovým odkazům u prostředků ESF plus a evropského semestru, protože to je často v rozporu se sociálními cíly ESF+, a často jsou tam sociální kraty a makroekonomické um, omezení, což nám zabraňuje, pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují. Je to navíc příliš centralizovaný přístup. Regiony a komunity mají často specifické sociální potřeby, které úplně neodpovídají ani tomu, co mají na národní úrovni na tož tak nějakému tomu jednotnému receptu pro celou EU. Také navrhujeme posílit princip partnerství, partnerství mezi vládami a sociálními partnery, občanskou společností, organizacemi a příjemci. Musí to být smysluplné a inkluzivní, ale potřebujeme také jednoznačná pravidla, třeba nějaký etický kodex podle článku 6 eh, nařízení o společných ustanoveních QE má za to, že členské státy by měly také přidělit nejméně 2% z každého programu eh, pod sdílenou zprávou na budování kapacit to, to těch partnerství. A také si myslíme, že požadavky na výkaznictví musí být co nejjednodušší, zvlášť u těch programů, které jsou eh, zaměřeny na ty ukazatele pro ty nejchudší. To musí být jednoduché. A tak jsme předložili návrh příloze 2, abychom zajistili, že pokud klient nechce poskytnout údaje z, z důvodu zachování soukromí, nebude to důvod pro vyloučení té, toho člověka z programu. A poslední věc, sociální inovace. Myslíme si, že ta sociální inovace by se dala dál rozvíjet, aby se komunity mohly dál rozvíjet a otestovaly nové podněty, takže se těšíme na spolupráci se zpravodajkou a stínovými zpravody, aby to bylo úspěšné, aby to co nejvíce odpovídalo potřebám občanů Evropské unii. Thank you. Then I give the... Děkuji a ten má slovo tady Reinke za zelené, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že kolegové už řadu z věcí zmínili, já budu stručná. My máme pět hlavních bodů, pět cílů které chceme eh, přivést do této debaty. První se týká také přidělování prostředků pro sociální začlenění v rámci SF+. Není to jenom fond, kde rozdělujeme peníze v Evropě, ale je to také fond, kde se snažíme naplnit společné cíle. Já myslím, že sociální začlenění patří k naléhavým otázkám ve všech členských státech EU. proto by to mělo stoupnout z 25 na 30 Druhá věc se týká marginalizovaných komunit. Už tady byli změněni uprchlíci. Já myslím, že ta skupina je ještě širší. Jsou určité skupiny lidí, které vyžadují zvláštní pozornost. V Regi jsme měli velice úspěšnou zprávu o inkluzi marginalizovaných komunit a ESF byl jednou z věcí, kde je potřeba udělat změny a proto potřebujeme aspoň 2% sociálního začlenění vyčlenit pro specificky marginalizované komunity. Další bod se týká přístupu na základě základních práv. Chtěli bychom, aby se ESF využíval pouze pro fondy a pro projekty, které nejsou v rozporu s listinou základních práv EU. V minulosti byly investice, které byly škodlivé, nepomáhaly zajistit základní práva EU a já, měli bychom opravdu zvážit, jak udělat, aby to nenastalo v příštím finančním období. Čtvrtý bod se týká vazby na evropský semestr nebo spíš e, Evropský pilíř pro sociální práva, protože my myslíme, že ESF Plus může hrát klíčovou roli, aby ten Evropský pilíř sociálních práv byl hmatatelnější pro občany – a financování z ESF Plus by se mělo využívat konkrétně proto, abychom dosáhli tohoto cíle. A poslední bod, protože já sama jsem z regionu, kde máme spoustu takových přechodných výzev, abych tak řekla, My bychom chtěli, aby ten přechod, ta otázka přechodu, a to zvlášť v průmyslových oblastech EU je to problém, a chceme, aby to byl jeden z konkrétních cílů ESF. Je to otázka zaměstnanosti, otázka kvalifikací, a to je velice relevantní v těchto regionech. A já myslím, že Evropská unie by se měla také snažit o tento spravedlivý přechod, zvláště v regionech, které trpí nejvíc. Děkuji. Děkuji. Nevidím Lauru Agea, která zastupuje EFTD. A nikdo tady není místo ní. A nevidím paní Bicoto za ANF. E a místo ní tady taky nikdo není. To znamená, že předáme eh, slovo těm, kdo o to požádali. Pan Perinsky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ten, ten návrh eh, víceletého finančního rámce a sektoriální alokace eh, až do roku 2020 obsahuje celou řadu novinek. Eh, ze strany komise my chápeme eh, důvody těchto inovací, to znamená, je tady lepší mm, vlastně součinnost mezi těmito různými nástroji. Přestože byly tyto dobré záměry, komise nedokázala v podstatě protlačit tyto návrhy Eh, z hlediska budoucího sociálního formu, eh, fondu. To znamená, nemáme tady lepší rámec z hlediska využívání eh, těchto nástrojů v počtu pěti, kde vlastně každý nástroj je používán dosti izolovaně. My se domníváme, že sociální politika a e, pro sociální politiku tento sociální fond je hlavním nástrojem, ale je to strukturální fond, to znamená, jsou to důležité nástroje pro politiku soudržnosti v rámci Evropské unie. Úlohou tohoto fondu v rámci eh, sociální soudržnosti je úloha, která je široce uznávána a měla by být naplňována tímto fondem. Takže my navrhujeme, aby v rámci tohoto fondu jsme aplikovali sdílenou zprávu a aby se tento fond nazýval Fond sociální eh, soudržnosti a sociálních práv. Eh, díky tomuto názvu ho budou občané lépe vnímat a bude také to lépe odpovídat tomu, co je zakotveno ve smlouvě o fungování Evropské unie. Eh, my se domníváme, že komise chtěla zajistit otázky z hlediska sociálního vývoje, z hlediska zdraví, to by mělo také být součástí tohoto sociálního fondu, ale vzhledem k tomu, že jsou tady omezené prostředky, není možné dosáhnout těch očekávaných výsledků. Tento sociální fond v rámci toho programového období by měl umožnit, aby členské státy Eh, zohlednili doporučení, která Rada přijímá z hlediska evropského semestru a která se týkají příštího roku. A tady bych chtěl ještě ocitovat eh, nebo reagovat na vize kolegů z levice. Tato doporučení, která se týkají evropského semestru, mm, mají svoje cíle ale ve velké míře ignorují priority z hlediska sociálních cílů. Takže my k těmto vizím eh, přistupujeme s určitou výhradou, eh, zvláště s ohledem právě na tato doporučení evropského semestru. Není možné tedy nahrazovat politiku soudržnosti o politikou ekonomické koordinace v rámci evropského semestru. Je nutné, aby tento fond naplňoval eh, ty hlavní cíle a také konkrétní cíle, které byly stanoveny. Eh, komise musí navrhnout jasnější definici cílů, které budou pokrývat tři hlavní součásti této eh, politiky v rámci tohoto sociálního fondu plus. To znamená, musíme eh, specifikovat aktivity, které se musí provádět v rámci tohoto fondu. Ovšem propojení mezi jednotlivými prvky není dostatečně skoordinováno. A tudíž eh, musíme si uvědomit, že jsou zde konkrétní cíle a pokud je důraz kladen příliš na tyto konkrétní cíle, tak je zde určité riziko z hlediska monitorování vývoje těch obecných cílů. A musíme naplnit toto vákum a já jsem si jist, že komisi se to podaří a že tato prázdná místa budou jaksi vyplněna. E, jedná se teď o důležitou etapu stanovování obsahu víceletého finančního rámce a e, je nutné zde dávat pozor na to, zda některé prvky nebudou e, transferovány, převáděny e, do oblastí tzv. přímé zprávy. Tomu bychom se měli vyhnout. Nařízení, které se týká Evropského sociálního fondu, je nástrojem, který budou členské státy používat z hlediska operativního působení. Eh, a to i v souladu s obecnými ustanoveními ohledně sdílený, sdílené zprávy. Musíme mít zde jasná pravidla z hlediska vztahu mezi těmito jednotlivými nástroji. Eh, dokument by měl obsahuje také některé odborné nejasnosti a mm, není dostatečně mm, srozumitelný a není možné ho přijmout bez dodatečných vysvětlení. Takže my předložíme pozměňovací návrhy, jejichž cílem bude snaha skorigovat tyto nedostatky nedostatky, které mm, vznikly možná z důvodu nedostatku času a budeme se snažit, aby eh, tento dokument byl srozumitelný a použitelný. Eh, je tady další věc, které, kterou jsme konstutovali v tomto textu. Používá se tady určitý institucionální žargon, například slovo korporativní, které nahrazuje výraz institucionální. Toto souvisí s horizontálním systémem a zde se právě objevuje tento termín korporativní, proto by bylo dobré, aby eh, právníci lingvisté toto skorigovali a abychom se vyhnuli tomu, že eh, bude toto vnímáno jako záležitost korporací a že zde bude docházet k záměně s evropskými institucemi. Děkuji, pane Prinsky paní Kozlovská má slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Především bych chtěla vyjádřit eh, díky paní zpravodajce popřát hodně štěstí na vypracování kompromisu těm stovkám pozměňovacích návrhů. Je s tím spojená spousta práce. Slyšeli jsme doposud pozitivní e, komentáře. Uvidíme, jaký bude výsledek. Co se týče obsahu samotného, e, ráda bych něco zdůraznila ohledně tohoto fondu SF+. Vy jste hovořila o tom, jaké jsou cíle, proč byl vytvořen, že má podporovat demokratické hodnoty, bojovat proti nespravedlnosti, dosáhnout sociální soudržnosti eh, a inkluze. A eh, má tedy mít jasné a garantované cíle. Co se týče eh, přístupnosti, tisk. Jsou tu určité eh, eh, obavy, eh, jak vůbec má být flexibilní. Ne všechny vlády oceňují hodnoty které jsou vyzdvihovány v Evropském sociálním fondu. Takže je zde riziko, že tyto finanční prostředky nebudou vynaloženy eh, na eh, vytyčené cíle. Musíme proto tedy ještě jasně definovat podmínky pro využívání těchto finančních prostředků. je zapotřebí ehm, čelit eh, nesprávnému využívání těchto prostředků. To, co nás eh, zajímá, to jsou lidská práva, eh, práva žen, a věci související s evropským semestrem. evropském semestru vidíme, jak tyto prostředky mohou být využity, za jakých eh, okolností, za jakých podmínek. Eh, vždy nakonec potřebujeme kontrolu. A to musíme v kompromisu jasně říct. Je zapotřebí mít patřičnou kontrolu výdajů a využití těchto prostředků které musí plnit cíle tohoto fondu. Nesmí se stát, že se peníze vynaloží na úplně jiný účel, než k jakému byly svěřeny. můžu uvést eh, několik eh, příkladů. V mnoha zemích, například v Bulharsku, Eh, kde se diskutuje o tedy ratifikaci eh, Bulha, eh, istambulské umluvy. My musíme se držet především evropských hodnot a propojit tedy takto semestr a sociální pilíř, to všechno jsou nezbytné nástroje. Ještě bych dodala, že i jako je tomu i v jiných fondech, i tento fond. E, v souvislosti například s iniciativou e, pro mladé, pro podporu mobility mladých lidí. Se může setkat e, s nedostatkem mobility nebo s neznalostí. A proto je zapotřebí propojit tyto jednotlivé programy. A je zapotřebí šířit to poznatky, eh, které totiž patří k překážkám eh, pohybu mladých. Děkuji. Thank you. Děkuji za tento příspěvek. Vidím, že hlasovat ve výboru se bude 26. až 27. listopadu. Nemáme příliš času, přejdeme k bodu 7 na pořadu jednání a to je přeshraniční přeměny, eh, fúze a rozdělení. A slova paní McIntyre. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže především bych ráda poděkovala novým zpravodajům eh, za jejich úsilí. Eh, máme 449 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska. A ještě než budu hovořit o něčem dalším, chci říci, že zapotřebí upozornit kolegy na dohodu, které bylo dosaženo mezi výborem jury, který je kompetentním výborem a námi ohledně našich jednotlivých kompetencí. A e, náš, naše předsedkyně e, v úřadě e, Ulskok s předsedou Jury Pavlem Svobodou se sešli s paní Wikstrom jako předsedkyní konference předsedů výborů a řekli, jaké dohody dosáhly. Takže podle pravidel řádu 54 tu máme pravomoc k celé řadě e, článků. Já e, jsem prošla všech 452 pozměňovacích návrhů, že 408, 180 zhruba z nich e, spadá do kompetence našeho výboru. Takže bych chtěla navrhnout, abychom se stínovými zpravodaji se zabývali jen s těmi pozměňovacími návrhy, které se vztahují k našim kompetencím. Je mi to eh, líto, opravdu mě to mrzí. My jsme strávili spoustu času tím, abychom eh, tedy hájili stanovisko našeho výboru tam, kde se snažili jiné výbory přebrat eh, naše oblasti působnosti. A v tomto případě Nemůžeme říct tedy řídícímu výboru Jury, že my v pozměňovacích návrzích nebudeme dodržovat eh, tento eh, princip. No, konec konců, proč bych ten seznam nepřečetla? Úvodní ustanovení 12, 19, 20, 7, 28, 54, 56, 48 a články. 86C, odstavec 3, 86D, je K, celý 86F, 86L, 86M, odstavec 4, 124, 163E, NL, 160 a, součas, a mnohé z jeho součástí. Takže pokud ten seznam chcete mít kompletní, dejte mi vědět a já ho roz, rozešlu. Rozešlu tedy ten dopis, který e, jsme použili pro paní Wikström. Snažila jsem se postupovat realisticky ohledně působnosti té, této směrnice. Původním e, smyslem bylo, aby eh, všechna pravidla, která od nás vzejdu, byla jasná, jednoduchá, praktická, nebyla nemožná, eh, byla splnitelná, aby to pomáhalo všem eh, aktérům a aby byla přitom i chráněna práva zaměstnanců. A Neměli eh, bychom ponechat členské státy, aby si mohli eh, ta pravidla vykládat eh, nějak jinak. Samozřejmě musíme to sdělit slušným způsobem. To, je, to znamená, že potřebujeme správná ustanovení chránící všechny kategorie, včetně zaměstnanců, abychom mohli bojovat například proti vytváření podniků, které jsou prázdnými schránkami, mají jen poštovní adresu a neměli bychom odstrašovat eh, podnikatele od toho, aby vytvářeli nějaké přeshraniční eh, podniky. Plně podporuji opatření, která usilují o zlepšení informovanosti a konzultací a práva zaměstnanců. Všechno to musí být konzistentní se stávajícími fungujícími eh, právními akty. Tam, kde já mám problém, je, když se snažíme rozšířit tuto směrnici na aspekty, které já bych sice podpořila, ale nemyslím, že by patřily do této směrnice. Například diverzitu v řídících orgánech. Já to samozřejmě úplně podporuji, ale nemyslím si, že zrovna v této směrnici by to mělo být. To si nemyslím, že by byl správný nástroj a restrukturalizace eh, bude mít ohromný dopad na pracovní sílu. Myslím, že právě tato otázka restrukturalizace eh, si vyžaduje hlubší analýzu, potřebujeme ji hlouběji zvážit. Takže si nemyslím, že bychom měli eh, se odklánět k jiným tématům, k jiným prvkům, která bychom tato témata, tyto prvky Eh, nadspali eh, do této směrnice. Já tedy velice podporuji konkrétní opatření zaměřená na, na podniky, které se snaží porušit právo. Neboli to jsou ty eh, podniky, co mají jen tu poštovní schránku, Například i v těch přeshraničních přeměnách, fúzích, rozděleních potřebujeme Ehm, se na to zaměřit, ale mít k tomu jasná, jednoduchá pravidla. Já vítám pozměňovací návrhy v tomto směru. A budeme pracovat těch kompromisů v následujících dnech, pak, vám, pak je tady rozdám eh, stínovým zpravodajům, abychom měli připravené na 25. kdy máme zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji paní McIntyre. Já nechci teď zahájit eh, další diskuzi. Jury je tady řídícím výborem pro tuto zprávu o přeshraničních přeměnách, eh, fuzích a rozděleních. A my jsme přič, přidruženým výborem podle článku jednacího řadu 54 a naše kompetence tedy jsou eh, práva pracujících, práva zaměstnanců a spousta dalších těch ustanovení, o kterých jste hovořila. My se zvyklí pracovat s jinými výbory, není v tom problém. Eh, stanovisko výboru EMPL se zabývá otázkami eh, zaměstnanců a pracovních míst. Tak. Přám slovo stínovým zpravodajům, nejdříve panu Čábovi Sogorovi. Děkuji. Především chci říct, že souhlasím s tím, že musíme postupovat jenom na základě našich kompetencí a chci se teď omezit jenom na pár slov, principiálních slov. Obecně mohu zopakovat, co už jsem říkal při eh, prezentaci návrhu zprávy. Aby mohly podniky svobodně působit a využíval jednotný trh, potřebujeme snadná, jednoduchá, snadno použitelná pravidla. Vítám návrhy, které se obírají tím směrem, že dáme podnikům možnost sloučit zprávy pro eh, zúčastněné strany, akcionáře a zaměstnance. Taky si myslím, že by to mělo být jasné a mělo by se to omezit čistě na to, co je opravdu relevantní. Práva na informaci a na konzultaci tam ty pozměňovací návrhy mohou vytvářet dvojí regulaci. A v této oblasti už teď máme fungující evropská pravidla podle směrnice a měli bychom se asi vyhnout tomu, že budou vznikat nějaké zmatky nebo duplikace. Těším se na diskuze, kde budeme hledat správná řešení, pokud je o práva zaměstnanců na účast, ale chci předem říct, že ten 10 let, což se navrhuje pro přijetí nových pravidel, mi přijde příliš. Těším se na dobrou spolupráci se spravodajkou a se stínovými spravodaj. Děkuji. Pan Michal Tetěn, prosím, máte slovo za SAD. Krát děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Moje požadavky jsou dosti jednoduché. Pracovníci si zasluhují stejnou eh, pracovně sociální jistotu jako podnikatelé, takže z tohoto hlediska tento návrh komise není vyvážený. Ekonomická Evropa musí být také sociální Evropou. Jinak tady budeme mít nevyváženost, lidé budou ztrácet důvěru v pokrok a v náš ekonomický model. Bylo by dobré, kdyby eh, pracovníci eh, v případě tedy přestěhování nebo delokalizace eh, podniků byli informováni. A tomu tak není. Například čísla v Německu ukazují, že dochází k přestěhování podniků v rámci evropských akciových společností a pracovníci nemají tyto nároky. Toto se příliš nemění v rámci toho návrhu komise a proto moje politická skupina a já už celá léta voláme po horizontální směrnici z hlediska práv pracujících v Evropě, tak aby se zajistilo, že budou mít eh, účast na rozhodování. Taková směrnice by měla posílit také tarifní autonomii. Nejlepší by bylo, kdyby návrh komise mm, stanovila nový minimální standardy z hlediska spolurozhodování, z hlediska možnosti slyšení a další účasti na rozhodování. To by posílilo ochranu těchto pracujících. Zatím navržený návrh je příliš komplikovaný, těžko přehledný a těžko realizovatelný. Moje pozměňovací návrhy eh, toto odrážejí. Prostřebujeme jednoduché nařízení, jednoduchá opatření, která by se dala prosadit a která by poskytovala ochranu eh, pracujícím. A k tomu potřebujeme novou vyváženost mezi svobodou usazování na jednotném trhu a ochranu eh, pracujících. Svoboda usazování musí být propojena s touto sociální jistotou. A e, sociální práva by neměly by být e, odejmuta v rámci e, těchto opatření. Proto požadujeme práva na spolu, spolurozhodování. Tady navrhujeme lhůtu deseti let a v každém případě chceme zabránit tomu, aby podniky bránili této možnosti spoluúčasti. Takže Moji kolegové i já se těšíme na vstřícnou spolupráci. Eh, subsidiarita to není jenom eh, krásná, to nejsou jenom krásná slova, ale eh, je nutné, aby byla také zachována z hlediska ochrany sociálních práv. Musíme mít jednoduché, použitelné záruky pro podnikatele, ale i pro pracující a v konečném efektu bychom tak získali větší sociální jistotu v Evropě. Děkuji. Děkuji a pan Salimovič, mnohokrát děkuji paní předsedkyně. Já souhlasím se spravodajkou, měli bychom se zaměřit na ty části, které patří nám. A chci poděkovat za tuto prezentaci ale nemůžu si pomoct. Mám jednu takovou obecnou poznámku k té zprávě, a totiž obecně panuje pocit, podle mě, že tohle vidíme skepticky. My to sice podporujeme, ale obecně to vidíme tak, že fůze, přesuny podniků přes hranice považujeme za cosi negativního. Něco, co by mohlo být nebezpečné co by mohlo oslabovat. Já mám naprosto opačný názor. Nejenom proto, že přesuny podniků a volný pohyb v Evropě patří eh, do smluv, a také proto, že si myslím, že toto je řešení našich problémů. Pokud chceme vylepšit růst, podpořit v tom společnosti, aby vytvářeli nová pracovní místa, pak ten pohyb, slučování, rozdělování podniků bychom také měli podpořit. A podle mě ta zpráva naznačuje ten skeptický přístup k této svobodě a musím to říct. A pokud je o konkrétní věci, k té zprávě za prvé, my jsme navrhli, že by byla jedna zpráva, abychom se vehnuli další administrativní zátěži, ale Chci tady také zdůraznit tuto věc. V různých evropských zemích máme různé tradice. Na jihu Evropy zaměstnavatelé hodně postupují proti odborům. A v severní části Evropy se snažíme postupovat společně. Mně připadá, že v posledních dvou měsících zprávy z komise naznačovaly, že se přikláníme jihoevropskému modelu. Stále více se v zákoně snaží stanovit, na co mají právo zaměstnavatelé, na co odbory. A pak je to jakýsi boj, zápas. Ne, my tak to nefungujeme. My si myslíme, že toto je cesta k tomu, jak zničit ten nordický model, který se vlastně osvědčil. My spolupracujeme s odbory, Zaměstnavatel odbory spolupracují, mají naprostou autonomii. A já bych to rád zdůraznil i v této zprávě. My bychom chtěli, aby se k té zprávě přistupovalo autonomně, jak ze strany zaměstnavatelů, tak odborů. Oni mají způsob, jak to dělat, navzájem se respektují. Cílem není zhoršit tu situaci nebo zamlžit nebo nějak oslabit. Já si umím představit, že bude jenom jedna zpráva, ale v tom případě to musí být na základě autonomie sociálních partnerů. Návrh 50. Tam je definice umělých ujednání. Já myslím, že to důležité je, ale jsem si zcela vědom toho, že tato umělá ujednání jsou v různých zemích EU definována různě. Já bych tady nechtěla snižovat standardy, které teď máme, protože někde to mají jinak. Já bych to chtěla nechat na členských státech, aby měli svoje vlastní standardy. Jinak se stane, že se budeme snažit nějakou, nějakou eh, společnou úroveň, ale ta bude ta nejnižší možná. A to bude znamenat, že spousta zemí bude muset přistoupit na to, že se sníží to, co vlastně představuje umělé ujednání. Za třetí, já jsem tam doplnil, nebo proto jsme taky předložili ten návrh, abychom tam měli zdůvodněná, zdůvodněné objektivní důvody pro vymezení umělých ujednání. Dále navrhujeme, že se vypustí, anebo že se změní formulace adekvátní na odpovídající platba, pokud je o úroveň výplaty za akcie případě třeba fůze. Já myslím si, že to musí být adekvátní, odpovídající, protože státy někdy nakupují akcie na základě informací, které nemají menšinoví akcionáři. A v takových situacích vám stát nabízí cenu, kterou musíte přijmout. A to je málo kdy adekvátní cena. Stát může říct, že je vhodná, appropriate, ale to je něco jiného. Menšinoví akcionáři mají být chráněni a mají mít informace ve stejné době jako ostatní. Poslední věc, nemám tam ten mechanismus stížností, to je článek 86, tam se stanoví, že členské státy nebo ti, kdo nejsou spokojení s úrovní eh, výplaty, mají právo na přepočet u vnitrostátních soudů. Já se těším na spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji. A ještě se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, a totiž, že bychom měli využít této příležitosti a zajistit mobilitu podniků, vidět to jako jednu z možností, jak řešit naše problémy. A ne jako něco, co naopak působí problém. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Selimoviči, a předám slovo paní López Bermecho, pokud je tady. Není tady. A náhradníka nemá. Takže Miroslav Mitrofanov za zelené. Ten tu taky není. A není tu nikdo místo něho. A to znamená, že jsme si vyslechli ty, kteří tu jsou v tomto výboru. Zdá se, že vás čekají zajímavé diskuze. Co vy na to, paní McIntyre? Chcete nám to uzavřít? Ne, děkuji. Mnohokrát děkuji. Já se skutečně těším na schůzky stínových zpravodajů, protože si myslím, že dospějeme k nějakému dobrému závěru. Těším se na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. Já jsem přesvědčená o tom, že ty debaty a ten výsledek budou dobré. Posouzení pozměňovacích návrhů, ano, to je dnes, 18. října. Přijetí ve výboru EMPL se plánuje na 15. listopadu a přijetí ve výboru Jury na 20. až 21. listopadu. Příští schůze chci vám připomenout, že příští schůze, která se plánovala na 5. listopadu, byla zrušena. Takže příští zasedání bude 15. listopadu ve Štrasburku a potom 19. listopadu v Bruselu a 20. listopadu v Bruselu. Bude to takové koncentrované koncem listopadu, ale 5. listopad se ruší. Děkuji, že jste se zúčastnili zasedání a děkujeme také tlumočníkům. Já jsem si vědoma toho, že jsem lidem nebránila v tom, aby mluvili příliš rychle, ale pokusím se to napravit příště. Děkuji.